Dear colleagues, Vážení kolegové, můžeme začít s naším zasedáním. Ale ještě než začneme se zasedáním, chtěl bych poprosit všechny kolegy, aby eh, minutou ticha eh, to, co se stalo dnes ráno na Zaventemu. Děkuji vám. Item 9 in our agenda. Bod 9 našeho pořadu jednání jsou sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů z 21. března. Eh, ko- doporučení koordinátorů byla rozeslána elektronicky a pokud nejsou žádné námitky, můžeme je považovat za schválené. A teď můžeme začít s hlasováním. Ještě než začneme, musím ověřit u zprávy pana Mikolášika. Tam máte žádost o jmenovité hlasování u pozměňovacího návrhu 36, 37 a 38. Musíme ověřit tuto žádost, kdo je pro a kdo je proti. Zahajuji hlasování. Everybody voted. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Žádost je zamítnuta. můžeme začít s hlasováním. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 2 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 3, pardon, 4 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Il voto è aperto, avete votato tutti. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Přijato. Eh, já se omlouvám, že jsem dorazila pozdě, ale já nemám hlasovací kartu. Bylo by možné připočít můj hlas? Dobře, ale můžeme požádat va- vaši asistentku, aby pro ní doběhla? Ano, ano, už běží. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. U návrhu 37 máme ústní pozměnění. Namítá někdo eh, něco proti pozměnění pana Mikolášika? OK, můžeme pod. Quindi votiamo eh, senza v tom případě budeme hlasovat bez tohoto ústního pozměnění. Na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 odpadá, takže 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 první část pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A konečné hlasování elektronicky. Paní Zamr už má kartu? Dobře. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Přijato. Nyní budeme hlasovat o dalším bodu. A to usnesení týkající se povinného uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin. A budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 30. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto pozměňovací návrh 29 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaté. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, ověříme Uzavírám hlasování. Všichni odhlasovali, doufejme. Přijato. Nyní máme pozměňovací návrh 32, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 33, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 36, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 34, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 35, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 39 budeme hlasovat ve dvou částech. První část, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací na 38 ve dvě částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, druhá část odpadá, protože byla zamítnuta část 1, 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 41, 42 a 43 jsou stejné, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 40, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 5, část 1 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasování je zavřeno. E, nyní část 2, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak, pozněvací návrh 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 46 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 49 stejné jako 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní pozměvací návrh 52. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměvací návrh 51. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 53. Část jedna, Kdo je pro? Proti? Ověříme. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Část dvě odpadá a nyní nás čeká 54. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 57 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Il voto è chiuso. Uzavírám hlasování. Schváleno. Nyní 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65, část 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Část 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 63, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 64, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66, část 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 66, část 2, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní nás čeká 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme, dobrá, Máte prosím odhlasováno. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní pozněvací návrh 71 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 72 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 73 pro proti, zdrželi se, přijato. 74, část 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. Část 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozněvací návrh 75, 76 a 77, které jsou stejné pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmdesát osm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Část dvě. omlouvám se, 78 odpadá, protože jsme schválili 81. Takže nemusíme hlasovat o 78. nakonec. To tež platí pro 79. A budeme hlasovat o 80. A máme tady pozměňovací návrh Kristofra Fielnera. Máte prosím někdo nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pokud ne, tak budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 80 v pozměněné verzi 80, pro, tedy proti, zdrželi se zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Máte prosím odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Má to odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní pozněvací návrh 85. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 82 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část odpadá, 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 90, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 96, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 93, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 byla stažena, nyní nás čeká pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní pozněvací návrh 92 se nebude hlasovat, takže 97 to je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Odhlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní pozněvací návrh 104. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 102, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 114 eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozněvací návrh 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Má to hlasováno, uzavírám hlasování přijato. Nyní pozněvací návrh 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. 118. Odhlasovali jste, prosím? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní nás čeká pozměvací návrh 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměvací návrh 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměvací návrh 113. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, ověříme. Nevidím zase tolik rukou. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Schváleno. Nyní pozměvací návrh 119. Kde pro? Proti? zdržele se, zamítnuto. Pozněvací návrh 121, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budeme hlasovat o pozněvací návrh 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Odhlasovali jste, prosím? Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o pozněvacím návrhu 107. 116 odpadla. Takže 107, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozněvací návrh 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozněvací návrh 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 108. Kdo je pro? A108 odpadá, protože jsme schválili 74, pardon. Nyní 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Ověříme. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní pozněvací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Ověříme. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Máte prosím odhlasováno? Uzavírám hlasování. Bylo to schváleno o jeden hlas. Skoro k nepochopení, protože se to dělilo v rámci skupin, takže se to muselo ověřit. Dobrá, šestka, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Sedmička pro? Proti? Zdrželi se, ověříme. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Můžu poprosit socialisty, aby zvedali ruky, prosím? Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 13, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 14, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 18 odpadá. Nyní budeme hlasovat o pozněvacím návrhu 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Proti? Ověříme. Odhlasovali jste, uzavírám hlasování, přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 19 19. Pro? Proti? Zdrželi se, ověříme. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o 21. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní pozněvací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, ověříme. prosím odhlasováno. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní nás čeká pozněvací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 26. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 1. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení v pozměněné verzi. Kdo je pro? A tak elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Elektronicky. Takže se nemusím ptát, kdo je pro. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Schváleno. Thank you. milí kolegové, budeme pokračovat v našem hlasování. A to i přes všechny další možné teroristické útoky v metru. Tak a Eh, vrhneme se tedy v tuto chvíli na epidemii viru Zika. A začínáme tedy s pozměňovacím návrhem 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak ještě ověříme. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Přijato. 18, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 19, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 20, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 21, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 9.1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 24, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato 26. Teď je 27, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 28, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. 29. Kdo je pro? 20. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 9.2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Padá 31, takže se dostáváme ke 32, kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 33, kde je pro, kde je proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 34, kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato. Kde 9.5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh FEM 5. Takže 18 nová. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se a ověříme elektronicky. Tak a čekáme, tedy ano, je přijato. Tak, pozměňovací návrh číslo 39, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 40, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 41, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 42, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 43, kdo je pro, <clears throat> kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 44, druhá část, kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A hlasujeme o 9.3, je pro, je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 9.4, 47 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, kdo je pro, kdo je proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A v tuto chvíli budeme hlasovat o úvodních ustanoveních číslo 1 pozměňovací návrh pro proti zdrželi se přijato, dvojka pro proti zdrželi se přijato, trojka pro proti zdrželi se. Tak budeme hlasovat elektronicky. Tak už všichni hlasovali a uzavíráme hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o čtyřce, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. FEM 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. FEM 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 9, druhá část, protože padá ta první, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A hlasujeme o desítce, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14, pro, proti, zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A konečné hlasování, hlasujeme elektronicky, prosím. Tak, všichni už hlasovali? Hlasování je u konce. Přijato. Tak a teď paní Delajem, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla jenom říct něco k tomu dalšímu hlasování. Tady nejde o to, abychom byli pro či proti, protože tady ty výhrady či ty námitky komise jsou, eh, spočívají v tom, že nejde v podstatě o obnovení té autorizace, protože my tady potřebujeme trošičku lepší výhled, dlouhodobý výhled pro všechny občany, kteří chtějí požívat zdravé potraviny, ale také potřebujeme dlouhodobější výhledy také pro odborníky. My doufáme, že budeme moci spolupracovat s našimi kolegy v plénu a potřebujeme samozřejmě, aby ty pozměňovací návrhy byly co nejkonstruktivnější. Děkuji, pane předsedo. Ano. Takže nejdříve budeme hlasovat o tom usnesení, které eh, prezentovalo několik skupin, takže v tuto chvíli prosím. Hlasujeme. Tak všichni hlasovali, v tuto chvíli hlasování u konce. Přijato. Takže padá tady EMF. Tak a my jsme ukončili hlasování. Takže pokud je zde někdo, kdo chce opustit tuto místnost, prosím, můžete tuto místnost opustit a poté se vrhneme na další bod programu. Abbiamo gelato. Eh, oppure faccio uscire qualcosa dall'invinato. Per... Dear colleagues. Milí kolegové, Já si myslím, že v tuto chvíli naší nejlepší reakcí bude opravdu pokračovat v práci a poté bych tedy navrhoval, abychom opravdu přišli k dalšímu bodů našeho programu jednání, to znamená naše cesta do Montrealu a dalších destinací. Tudíž tady bych předal slovo paní Gerling, aby nám tedy odprezentovala tuto delegaci. A paní Gerling, máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Já bohužel, ale tady nemám své poznámky, ale protože kvůli všem těm eh, věcem, které se dnes ráno udály, tak jsem eh, si nepřinesla své poznámky, má moje sestra. Já doufám, že všichni jste obdrželi tu zprávu, která se týká právě této delegace. Všichni víme, že celá ta cesta proběhla za poměrně jaksi obtížných okolností, protože eh, parlamentu nebylo v podstatě umožněno účastnit se setkání kajak. A my jsme tady měli eh, pocit, že to je tady dost zvláštní. Potom jsme si uvědomili, že ICAO je v podstatě velmi jaksi technická schůzka a v podstatě ten důvod, proč jsme se eh, nemohli účastnit toho plenárního schromáždění a také díky té skvělé práci, kterou odvedl náš tým, včetně tedy sekretariátu a zástupců komise a dalších, tak eh, jsme v podstatě byli schopni opravdu dosáhnout velkého pokroku v průběhu těch několika dní, které jsme tam strávili. A co se nám tedy podařilo uskutečnit? Eh, vlastně v rámci cel, v tom eh, v obecném rámci celého toho setkání ICAO se nám podařilo uspořádat několik bilaterálních jednání, které, která byla pro nás velmi důležitá, protože jsme se setkali s velmi vlivnými a důležitými osobami, které jsou jaksi odborníky na poli těch obchodních eh, aktivit. <clears throat> Také jsme se setkali se zástupci neziskového sektoru, což bylo pro nás velmi praktické. Taky jsme se setkali se zástupci mnoho, mnohých dalších eh, organizací, včetně tedy zástupců eh, také leteckých společností. A poté jsme se setkali tedy na bilaterální úrovni se zástupci několika států. Eh, nemohli jsme se bohužel setkat se zástupci Číny, protože já si myslím, bylo to i z toho důvodu, že šlo také o dobu, která byla Eh, v podstatě šlo o stejné dny, kdy se slavil eh, čínský nový rok, takže i z toho důvodu to vlastně bylo tak složité. Nicméně jsme se setkali s mnohými dalšími partnery, eh, také jsme se setkali se všemi tedy zástupci evropských států. Setkali jsme se tady všichni dohromady, ale také zvlášť a bylo to tedy velmi pro nás přínosné zjistit, jaká stanoviska eh, zastávají. Taky jsme se setkali se zástupci Kanady, což bylo velmi, velmi přínosné, protože víme, že mají velmi mnoho informací, včetně tedy jaksi konkrétních informací týkajících se vztahů s USA. To znamená ten způsob, eh, jak eh, celá ta návštěva začala, eh, nebyl úplně sice pozitivní, ale myslím si, že se nám to podařilo jaksi vylepšit a myslím si, že jsme tedy předali také základní naše stanoviska, ale myslím si, <clears throat> že je velmi důležité si uvědomit, jak si to, co jsme se dověděli, Hovořili jsme o tom takzvaném stop and clock. Takže šlo v podstatě o velmi citlivé otázky. Šlo v podstatě o to, že jsme, sem všem, že jsme všem chtěli vysvětlit, jak si, v čem spočíta, spočívají ty naše imperativy. Ale samozřejmě nešlo o to vnucovat náš přístup. To znamená, že jsme tam nešli s tím, že budeme poučovat a šlo o to opravdu sdílet eh, názory. My jsme se setkali také s předsedou IKO a musím říci, že to setkání mě mnohemu napovědělo. Myslím si, že jsme si také stanovili, nebo jsme vlastně vyslechli, že v podstatě chtějí, aby v září začal již fungovat ten nový mechanismus. Také jsme si vyslechli, jakých cílů bylo dosaženo v souvislosti tedy s eh, uhlíkovou stopou ale nejdůležitější bylo vlastně jak si vědět, že tedy ten, ta dohoda už nějaká byla podepsána. My jsme mu za to poblahopřáli a také jsme říkali, že si chceme účastnit dalšího setkání v květnu. A pan předseda říkal, že rozhodně nemá nic proti tomu, aby se tedy toho setkání v květnu účastnila delegace za Evropskou unii. Takže to, byla, jak si, to byly ty hlavní cíle, které jsme dosáhli v průběhu těch eh, prvních dnů nebo v průběhu těch několika málo dnů, které jsme tam strávili. Ale pokud byste měli jakékoliv další otázky, tak se prosím ptejte. Děkuji. Děkuji za vaší snahu a za to, že jste si tady vzpomněla na to, co se všechno odehrálo, i když jste neměla u sebe své poznámky. Pane Belete, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze chtěl podpořit to, co řekla paní Gerling, protože ona to velmi jaksi jasně nastínila v tuto chvíli. Já jí také velmi, jak si děkuji za to, že předsedala celé té delegaci opravdu tak skvělým způsobem. Děkujeme také sekretariátu, protože samozřejmě víme, že eh, celé to zorganizování nebylo úplně jednoduché. Děkujeme také službám Evropské komise, protože ta spolupráce s nimi byla opravdu velmi dobrá podstatě jsme hovořili o té dohodě nebo o těch standardech, které byly přijaty, což je samozřejmě velký pokrok. Nicméně musíme si přiznat, že ta rozhodnutí nebylo jaksi dostatečně ambiciozní a doufám, že to tady bude moci být také revidováno. A druhý prvek, který také zmínila paní Gerling, je ten mechanismus, který v podstatě vychází z fungování globálních trhů a já doufám, že tedy ten nástroj opravdu bude přijat v květnu a v září, říjnu začne opravdu platit. V tuto chvíli máme jaksi dosti smíšené pocity v souvislosti s tím, co je na stole eh, u ICAO, protože tady nehovoříme o ETS nebo o nějaké alternativě, alternativě k ETS. Tady hovoříme jenom o offsetovém mechanismu, který není jako sice úplně špatný, ale není to ETS je tady velmi mnoho výjimek pro velmi mnoho států, velmi mnoho zemí, což nás také nějak extrémně netěší. Samozřejmě, že ďábel je vždy ukrytý v detailu, to víme. Musíme samozřejmě tedy vyjádřit tyto smíšené pocity, které to v nás vyvolává a kromě toho samozřejmě čas kvapí. Za chvíli je opět konec roku. Uh, a na základě té zprávy a těch studií, které eh, provedla Evropská unie, tak my víme, že co se týče evropské mezinárodní aviace v následujících letech, tak to bude rozhodně ten průmysl či to odvětví, které bude rozhodně nejvíce přispívat k emisím eh, CO2 a v podstatě bude to až 20, eh, 30, možná i 40 v následujících letech. To znamená, že tady opravdu ty letecké společnosti na mezinárodní eh, úrovni musí nějakým způsobem na to reagovat a já doufám, že tento offsetový mechanismus minimálně tedy bude přijat, ale nemůže to být konečný bod, musíme být ambicioznější. A je pravda, že tedy my v rámci tady Evropské unie a Evropského parlamentu budeme tady čelit velké výzvě. To znamená, že tady hovoříme o mechanismu, který tedy je daleko od toho, aby byl ideální, ale <clears throat> pořád je to lepší něco. Je to lepší než nic. Nicméně v každém případě budeme potřebovat také rychlý dohledový nebo kontrolní mechanismus pro to, aby vůbec tento mechanismus mohl být spuštěn. To znamená, že o tom budeme muset začít vést rozpravu co nejdříve a já doufám, že před koncem eh, toho roku se nám to podaří tedy rozlousknout. Děkuji vám. Nějací další kolegové? Pan Líze? Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji všem, kteří si dali tu námahu, protože to byla těžká delegace, vzhledem k tomu, že vlastně nebylo jasné, jestli se budou konat nějaké rozumné rozhovory. My jsme chtěli eh, se setkat s delegací eh, ICAO, nicméně delegace Evropského parlamentu nebyla přijata. Eh, děkuji přesto kolegům, že tam jeli, že tam letěli. a že došlo i k nějaké smysluplné schůzce. Cíl, který máme my všichni, je najít nějaké celosvětové řešení pro emise skleníkových plynů v letectví. A bohužel eh, je potřeba říci, že to vždycky jde velice pomalu, eh, pokud jde o mezinárodní vyjednávání o klimatu. A upřímně řečeno, ani v Paříži eh, to nebylo tak že bychom tím vyřešili problém klimatu. Bylo to pouze prvním důležitým krokem. Bohužel eh, ICAO jde ještě o něco pomalej a je ještě o něco slabší, než jak to celkově bývá v klimatické politice. Eh, cílem ICAO je od roku 2020 eh, dosáhnout CO2 neutrálního růstu, což znamená, že momentálně v ICAO se vůbec neho, nejednává o e, snižování emisí, to není vůbec téma, to je první problém. A to je zvlášť strašlivé, protože uh, i i průmysl, Združení leteckého průmyslu IATA uh, se samo zavázalo do roku 2050 zredukovat emise o 50%. A uh, já si myslím, že tohoto je bod, o kterém musíme neustále mluvit s odpovědnými místy v ICAO, vzhledem k tomu, že průmysl je zjevně ambicioznější než organizace OSN, eh, která eh, tato vyjednávání provozuje. K tomu eh, je třeba připojit, že tento uhlíkově neutrální růst je zatím pouze na papíře, protože vlastně nejde o skutečné redukování, ale o kompenzaci, o vlastně převedení eh, problému na jiné sektory průmyslu, které potom musí podniknout tu snahu. A eh, bohužel je to tak, že zcela zjevně odpovědná místa v ICAO jsou toho názoru, že dohoda je možná pouze v případě, kdy uhlíkově neutrální růst eh, bude vlastně zase oslabovat ten cíl, jsou tu určité linie mezi průmyslovými zeměmi, zejména mezi eh, Evropou a USA, které od roku 20 jedna eh, budou plně pokryty tímto cílem a další země, jako například Čína, by měly až od roku 2024 eh, být vázány nějakým srovnatelným systémem, který by platil pro trasy v Číně. To je ještě dodatečný problém a v Paříži jsme uzavřeli dohodu, která byla vždycky principem eh, UNF 3C, eh, že pokud Čína a další země připouštějí, že se méně snaží, tak průmysl se snaží více. My máme eh, redukční cíl minus 40% v Evropské unii, protože Indie a Čína a další země připouštějí, že spíše zvyšují emise v průběhu let a proto je zapotřebí to někde jinde kompenzovat. Takový mechanismus u ICAO neexistuje. Takže nebude žádný uhlíkově neutrální růst pouze vlastně uh, prostřednictvím tohoto posunu uh, uh, bude to méně u důležitých aktérů. A proto je zapotřebí se ještě snažit v nadcházejících měsících, a to je má prozba na Evropskou komisi, pakliže je tu někdo z ní přítomen, a na členské státy, které vyjednávají přímo v ICAO, abychom alespoň my v Paříži vypracovali mechanismus, který by ten cíl eh, zpřísnil protože není zatím žádná dohoda, která by byla hotová k ratifikaci, pouze jakýsi politický závazek, na kterém se dále pracuje. A je zapotřebí nějaké revizní doložky, kterou by se to dalo přizpůsobit na ten cíl průmyslu minus 50% do roku 2050. My se teď musíme krátkodobě zamyslet nad tím, jak budeme zacházet s letectvím uvnitř Evropské unie. My chceme eh, systém, eh, který už byl eh, stvrzen, už má právní platnost a podle něj všechny lety, které startují a přistávají v Evropě, jsou zahrnuty do ETS. Pouze lety, které létají uvnitř Evropy. Například tedy let z Aten do Londýna nebo z Frankfurtu do Říma. Ty jsou pokryty ale ne mezikontinentální lety. I u těchto vnitroevropských eh, letů máme samozřejmě příliš málo eh, ambicí. Strop je 10%. Oproti tomu v ocelářství a jiných průmyslových sektorech tak já nepopírám, že letectví má určité problémy. V porovnání s ocelářstvím jsou eh, relativně menší, podle mého názoru. Eh, ocelářství prochází existenciální krizi a my eh, předepisujeme 43% snížení prostřednictvím ETS. Pak tu máme sektory neohrožené unikem uhlíku, tam máme aukce 100%, u letectví jsou to dražby 15%. A na to je potřeba se ještě podívat, protože určitě ještě přijde eh, v eh, na podzim po schromaždění ICAO nový návrh komise a my se musíme eh, zamyslet nad tím, jak zacházet s, s ekonomickými aktéry férově. U letectví vedeme diskuzi o úniku uhlíku, carbon leakage, Je možné letět z USA na Blízký východ přes Londýn nebo přes další letiště v Evropské unii? Ale problém uniku uhlíku u ocelářství a dalších energeticky intenzivních eh, odvětví eh, je určitě větší. Eh, každá tuna oceli, která se vyprodukuje v Evropě, Evropě může být nahrazena eh, importem, což se bohužel v hromadné míře děje. Let z Londýna do Aten, do Aten nebo z Paříže do Říma se nedá nahradit letem z Šangaje do Pekingu. A proto si myslím, že na tuto otázku bychom se ještě měli podívat pozorněji a přesně eh, zvážit, eh, co budeme dělat s mezikontinentálními lety. Protože nechceme ohrozit ten mezinárodní proces, ale zároveň nechceme budit dojem, jakoby každé eh, řešení eh, nic nepřineslo v oblasti klimatu. Bude to ještě těžký proces, eh, který budeme muset zahájit na podzim letošního roku v parlamentu. Děkuji vám. Já bych chtěl také poděkovat. Děkuji. Já bych se k tomu také rád eh, vyjádřil a jsem opravdu rád za to všechno, co jsem si tady eh, vyslechl. Ano, paní Gerling to opravdu velmi dobře vedla celou tu delegaci a chci říci, že je velmi důležité, abychom opravdu zcela jasně dali najevo, že my se tomuto tématu budeme i nadálu, nadále věnovat, i když možná komise se k tomu staví jinak, ale my se tím rozhodně chceme zabývat a rozhodně nemůžeme říci v tuto chvíli, že jsme Eh, že souhlasíme s tím, jak ta situace v tuto chvíli vypadá. Kromě toho neseme zodpovědnost eh, za to, eh, čím nás pověřili evropští občané. To znamená, že musíme opravdu i nadále eh, za to bojovat. Co se týče toho tématu carbon leakage, už o tom hovořil můj kolega. Je to velmi důležité v rámci nového tohoto systému. To znamená, že v rámci nové strategie musíme říci, že neexistuje pouze jedno odvětví nebo dvě odvětví, které hrají nějakou nějakou významnou roli. Ne, jsou tady další odvětví, stejně jako ocelářský průmysl a tak dále. To jsou všechno vlastně velmi důležití hráči v této oblasti a já si myslím a doufám, že se nám jednoho dne tady podaří opravdu dosáhnout nějakého rozumného kompromisu, který bude podporován velkou většinou a nebude se o něm hovořit pouze tady v rámci výboru, a e, který bude podporován či projde pouze e, díky dvěma či třem e, hlasům. Ne, musíme celé jasně říct, ne, nás klima zajímá a všechny sektory, všechny odvětví musí k, tomu, k této změně přispět. Já vím, že na mezinárodní úrovni je to velmi těžké, ale eh, já nevím, jak by to mohlo fungovat, kdybychom v podstatě tady eh, si vybrali pouze některé odvětví a řekli tak s vámi eh, cementářství a ocelářský průmysl, tak s vámi tady budeme muset jednat o striktnějších podmínkách a k těm ostatním budeme přistupovat jinak. Ne, ne, to si nedovedu představit. To znamená, že opravdu tady musíme vyvinout ještě další Eh, úsilí. Musíme celé jasně najevo dát, že se chceme účastnit dalších schůzech ICAO a děkuji samozřejmě všem kolegům, kteří se účastnili eh, této delegace a děkuji všem, kteří nás také eh, podporovali při naší práci. Doufám, že tomu bude tak i do budoucna, aby náš hlas byl vyslyšen. Thank you very much. I don't know if other colleagues want to take... Chce si někdo další z kolegů vzít slovo? Ne, děkuji. V tom případě můžeme ukončit tento bod a můžeme přejít na další bod, poslední dnes, což je výměna názoru s Evropskou komisí o zdravotní péči pro uprchlíky. Jak si vzpomínáte, měli jsme tu žádost politických skupin a teď tedy můžeme začít a dáme slovo komisi Děkuji komisi za to, že jsem přišla i dnes. Dám tedy nejprve slovo komisi, aby promluvila úvodem a potom můžeme začít s diskuzí mezi poslanci. Paní Izabel Delamata Barranco, prosím, máte slovo. Děkuji vám. od začátku té mimořádné situace eh, s hromadným přílivem migrantů a uprchlíků Evropská komise jedná na všech frontách, včetně zdravotní péče. Generální ředitelství pro zdravotní péči a bezpečnost potravin koordinuje eh, zdravotně bezpečnostní výbor, který eh, schromažďuje žádosti členských států o léčiva a vakcíny a posiluje dohled nad přenosnými chorobami. Je to systém včasného varování v rámci ECDC, který koordinuje národní kontaktní body, které mají na starosti civilní ochranu a fondy azylu a migrace a zajišťuje komunikaci zpráv ohledně zdravotní situace uprchlíků. Přispíváme k lepšímu porozumění faktu, že mimořádný příliv migrantů a uprchlíků není ohrožením pro zdravotní péči ani pro příliv příchozí ani pro obyvatele Evropské unie. K monitorování potenciálních hrozeb využíváme e, systém e, na schromažďování e, patřičných podnětů. V rámci Mezinárodní organizace pro migraci připravujeme jednotný instrument pro hodnocení zdravotního stavu migrantů které také pomáhá rekonstruovat lékařskou historii a je to k dispozici v arabštině a existuje také příručka pro profesionály v angličtině, francouzštině, němčině a dalších jazycích. Momentálně je tento projekt eh, v pilotní fázi v Řecku a bude rozšířen do Itálie, Slovinska a Chorvatska. Bude dostupný v papírové a elektronické verzi, aby bylo ulehčeno sdílení informací mezi eh, cílovými zeměmi. Eh, máme 7,2 milionů euro ze zvláštního zdravotního programu, které půjdou na pomoc členským státům pod migračním tlakem Půjde o regionální projekty, které budou financovány uh, v období, 2000, v období 12 měsíců od 1. ledna 2016. Uh, půjde o zdravotní péči přímo v terénu, školení a výcvik. Spolupracujeme s evropskými lékařskými sbory, zejména v oblasti veřejného zdraví. V dlouhodobém horizontu se tato práce soustředí na integraci. Pracovní plán zdravotního programu v roce 2016 uh, se dostává ze 7,2 milionů eh, eur eh, na integraci migrantů do systému primární zdravotní péče a eh, výzva k podávání návrhů byla podána, zveřejněna 4. března a proběhnou dvě výběrová řízení na školení zdravotníků. Tato školení budou doplněna školeními o psychických nemocech a přenosných nemocech. Bude to školení zejména pro zdravotníky a pohraniční stráž a bude se to soustředit na nemoci, které jim nejsou příliš známy a které se běžně nevyskytují v evropských zemích a to zacíleně na potřeby přicházejících eh, osob. Zapojujeme se také do eh, diskuzí o modré kartě, vzhledem k tomu, že Evropa potřebuje pracovní sílu a mnoho z uprchlíků a migrantů jsou eh, profesionálové, které lze začlenit do evropského zdravotního systému. Takže to jsou aktivity, které momentálně komise podniká v oblasti zdravotní péče pro migranty a uprchlíky. Děkuji vám. Nevím, jestli máme otázky. Pan Lambert? Děkuji vám. Možná mě něco uniklo z toho, co jste říkala, ale zmiňovala jste, jak držíte rodiny pohromadě, protože pokud třeba někdo přijede a potřebuje do nemocnice, tak ti ostatní z jeho rodiny se posunou jiná, můžou se oddělit. Existuje nějaký systém, který zajistí, že rodiny jsou v kontaktu, když jeden potřebuje lékařskou péči, zatímco ostatní eh, se jak se tímto od něj oddělí. Our colleagues? Co ostatní kolegyně a kolegové? Zdá se, že ne. Tak prosím, Evropská komise. Evropská komise tuto oblast nemá na starost. Organizace zdravotnictví a financování zdravotnictví je odpovědností členských států. Ale to není ani jenom o zdravotnictví. Tady jde o sociální podporu rodinám a to není v rukou Evropské unie, takže to nespadá do naší kompetence. Děkuji. Zdá se, že žádné další otázky pro Evropskou komisi nemáme. To byl poslední bod na pořadu jednání. Chci jenom připomenout, že příští schůze bude 18. a 19. dubna. A naše podivné zasedání dnešní s tím, že venku je divoko, můžeme uzavřít. Takže děkuji a uvidíme se příště.